Jeden kolega ale výmul svoji kartu. Děkuji. Děkuji za vaši spolupráci, ale myslím si, že když zůstaneme v klidu, tak se nám to podaří. Hmm. Vidím, že dvě, dva kolegové, takže znovu elektronické hlasování 78. Zahajuji hlasování. Znovu tedy. Ještě zase jeden, jeden kolega nebo kolegyně z EPP navíc. Končím hlasování. Aha, máme paritu, takže zamítnut tento pozměňovací návrh 78. To je důkaz, že skutečně dvě karty byly výjimuty, byla to rovnost hlasů, výsledek je stejný, tedy 79 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 82 pro, proti, zdrželi se, přijat. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 84 pro, proti, zamítnout Nyní se dostáváme k úvodním ustanovením. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Číslo 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ano, ano, konečně přijat. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh přerušuje se předsedkyně. Takže zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, strželi se, zamítnut. 18 pro, proti, strželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, strželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A nyní se dostáváme ke konečnému hlasování o celém textu. Budeme hlas... Budeme tedy hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. Takže toto a legislativní text, zahajuji hlasování, končím hlasování a přijat širokou většinou. Nyní konečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Ano, teď je to úplně konečné hlasování, tedy končím hlasování. A text je přijat a tímto blahopřeji našemu předsedovi a zpravodaji panu Buskovi. Your group protested four times. oh, every time for <laughs> the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 is and it becomes red. Uh, dear colleague, ladies and gentlemen, uh, we've got in front of you. Vážení kolegové, máme před sebou další velice důležitý bod, Paní zpravodajko, milá Petro, mohu vás požádat. Vím, že jste hvězda, ale je potřeba ukončit tato jednání. Uh, Vážení kolegové, dámy a pánové, poprosím vás eh, o klid, eh, abychom mohli začít. Máme před sebou další velice důležitý bod eh, dnešního jednání. Je to zpráva o průběhu evropského setkání mládeže. Chci tady přivítat tři mladé účastníky z Evropského setkání mládeže, pana Berryho Ovina. Po mé levici dále Helen Rab, která sedí vedle pana Ovina a pana Andreo de Chico Nardoneho. Ah, Andrea, okay, Andrea is, is, is, a, is a young, young gentleman, young gentleman, Andrea The, uh, takže vítám rovněž pana Andrea de Chico Nardoneho. Omlouvám se, že jsem nevyslovil přesně vaše jméno. Ano, takže to je mladý muž po mé pravici. Představí myšlenky, které mohou být relevantní pro budoucí práci výboru ITRE. Konkrétně se to týká inovací a výzkumu, kyberbezpečnosti a digitálního jednotného trhu a energetiky. Jedná se o akci velice důležitou, která proběhla od 20. 21. května 2016 ve Štrasburku a příštím roce se akce eh, ve Štrasburku zopakuje. 7500 mladých lidí eh, se ve Štrasburku sešlo a diskutovali o budoucnosti Evropy. Naše kolegyně paní Sander a pan Martán, kteří zde jsou v tuto chvíli přítomni. Pan Martan tady je, paní Sander v tuto chvíli nevidím. Každopádně oba dva z nich se účastnili této akce. Já bych eh, na úvod řekl pár slov o mladých lidech, kteří se k nám dnes připojili. Pan Berry Ovino se narodil v roce 91 v Nairobi v Keně. Jak vidíte, ještě stále v 20. století. Je to aktivní mladý muž, aktivně se zapojuje do evropských záležitostí, získal několik cen pro nejlepšího delegáta založil dvě organizace, mimo jiné Business Breakfast a vedl řadu úspěšných projektů, eh, které se týkají získávání odpovědnosti a angažování. Zajímá se o mezinárodní eh, daně a lidský eh, rozvoj čemu se chce do budoucna věnovat a to je blízké i nám. Helen Ráb je 19 let, když vám je méně než 20, tak chápete, že můžeme ještě věk zmiňovat i u žen. Studuje ekonomiku ve Vídni. Aktivně se zapojila do Evropského parlamentu mládeže už eh, vlastně od gymnaziálních let a soustředila se na problematiku výboru ITRE. Byla také ambasadorkou vzdělávání mládeže a působila v oblasti finančních služeb v řadě firm v Rakousku a také v zahraničí, takže je aktivní po celé Evropě. Pan de Chico Nardone se narodil v Římě v roce 95. Je studentem strojírenství a je člověkem, který rád získává poznatky v celé řadě oblastí věří ve význam eh, interdisciplinárního přístupu a vzdělávání. Vždy se zajímal o ekonomiku a politiku a o to, jakým způsobem mohou zlepšit blahobyt celé společnosti. Rád by v budoucnu začal podnikat eh, a zaměřil své podnikání na zlepšení Evropy. To jsou informace, které máte i ve svých složkách, v životopisech těchto mladých lidí. Navrhl bych nyní diskuzi rozdělit do dvou bloků. V prvním bloku bychom se zaměřili na výzkum a inovace na Horizont 2020. Předám slovo dvěma z vás, tedy Helen a Andreovi vystoupíte každý z vás eh, dvě minuty a představíte jednu svou myšlenku. Nejprve Helen a následně Andrea. A potom mohu předat slovo některým poslancům, pokud eh, mají zájem položit dotazy. A oba dva, jak Helen, tak Andrea, budete mít jednu minutu na reakci na konci toho prvního bloku. A druhý blok ten se bude týkat kyberbezpečnosti a jednotného digitálního trhu, nejprve energetická bez... a také energetická bezpečnosti. Helene, Andrea, jste připraveni teď i potom na reakci? Takže dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Myšlenka, kterou bych chtěla představit, je eh, zatraktivnit výzkumnou kariéru pro mladé lidi po dobu pěti let po ukončení eh, vysoké školy. Je to kariéra, která by měla nabízet eh, pětiletý perspektivní výhled pro mladé profesionály. Chtěla bych tedy zavést výzkumný program v rámci Horizontu 2020 za tímto účelem. Tato výzkumná, tato výzkumná studia by se měla zaměřit na současnou spolupráci univerzit s výzkumnými ústavy a s firmami, abychom lépe pochopili, jak současná situace vypadá. Z toho bychom tedy vyšli a vytvořili pak standardy, které umožní mladým lidem přecházet mezi průmyslem, univerzitami a překonávat současné nedostatky v jejich kariéře. Pokud jde o finance, o těch se hovoří většinou hned v prvé řadě v oblasti výzkumu, eh, technologií a vědy a to je samozřejmě velice důležité téma také eh, pro nás. Zároveň nesmíme zapomínat na lidské zdroje. Takže ta standardní cesta, kterou já bych si představovala, by byla určitá alternativa pro výzkumníky na začátku své kariéry, kdyby mohli eh, přecházet mezi univerzitami a soukromými firmami. Zároveň bych byla ráda, aby to bylo přeshraniční a abychom nastavili dobré platy a sociální výhody. Prva, z prvé řadě je ale třeba zjistit, eh, jaké existují pracovní podmínky a motivační systémy ve státním sektoru, univerzitním sektoru, porovnat to se soukromým sektorem. Musíme také revidovat eh, stávající praxi, kdy výzkumníci dostávají jenom velice krátkodobé kontrakty, chybí dostatečné pobídky a motivace. Je potřeba dát mladým výzkumníkům určitou perspektivu na, na začátku jejich kariéry i v oblasti sociálního zabezpečení, protože jinak e, z této kariéry do budoucna e, s největší pravděpodobností odpadu, odpadnou. Děkuji. Děkuji. Já jsem eh, se bál, že možná vystoupíte v dvojnásobné délce, ale vy jste přesně dodržela svou řečnickou dobu a přesně jste si stanovila, co důležitého chcete v té krátké době sdělit. Takže za to vám smekám a nyní Andrea, prosím, můžete nám představit svůj návrh tomu druhému tématu. Ano, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Já si uvědomuji, že Současný systém vzdělává pro budoucnost. Ale dnešní společnost se rychle mění a lidé mm, Mladí lidé by měli mít eh, zakrátko schopnosti, které nezískávají ve současném eh, systému vzdělávání. Takže já bych chtěl tyto systémy skutečných potřeb a vzdělávacího systému lépe propojit a zahájit studii ohledně toho, jak interagují místní firmy se vzdělávacím systémem a jak eh, nové schopnosti v oblasti sociálních kompetencí či podnikání by se mohly začít vyučovat. Chtěl bych eh, poukázat na osvědčené postupy v jednotlivých členských státech. Cílem výzkumné studie je na jedné straně vytvořit eh, možnost, jak by mohly firmy komunikovat eh, a interagovat prostřednictvím seminářů či kurzů s školami a zároveň vytvořit celoevropský přístup, který dá studentům podobnou možnost přípravy a tím pádem také e, podobné příležitosti v Evropě. Volný pohyb pracovníků v EU samozřejmě žádá takový stejný soubor schopností. Úzká spolupráce mezi školami a průmyslem e, v celé Evropě je tedy více než zapotřebí. Mladí Evropané by měli mít podobné možnosti abychom eh, obstáli v budoucnosti, tak školy musí mít blíže k firmám a naopak eh, zase firmy se musí snažit oslovovat školy, protože tak eh, budeme mít nakonec k dispozici správné schopnosti, které jsou požadovány stejně jako ty správné znalosti. Děkuji vám, vážení poslanci, děkuji, pane předsedo. Děkuji. Tak to je skutečně vynikající výsledek my jako poslanci známe tu problematiku velice krátké řečnické doby. Jedna minuta nestačí, dvě minuty také ne, vy jste to zvládl. Takže děkuji za to, že jste představil své téma. Takže nejprve to první téma bylo zlepšení kariéry pro mladé výzkumníky, o tom hovořila paní Ráb, i problematiku žen eh, možná okrajově zmínila, možná asi souhlasíte, že tam je ten další problém navíc. Vy jste hovořil zase, pane eh, Chico Nardone, o propojení firem eh, a vzdělávacího systému a správných dovedností do budoucna. Obě dvě, oba dva, eh, obě dvě témata jsou velice zajímavá, tak teď kolegové poslanci, nastává diskuze. Pane Martánem, možná byste se chtěl vyjádřit. Vy jste byl ve Štrasburku, nemáte omezenou řečnickou dobu, protože my budeme rádi naopak, když nám vše potřebné vysvětlíte. Takže vy nemáte omezenou řečnickou dobu. Děkuji, pane předsedo. Máte pocit, že jsem nějaký povídavý, protože vždy, když mi dáváte slovo, tak říkáte, že mám dodržet čas. Pokusím se, pokusím se. Chtěl bych zdůraznit, že jsem se po třetí opravdu účastnil této skvělé akce. Máme se mnoho co učit od mladých lidí a alespoň jim dlužíme odpovědi na otázky, které nám kladou. Já hodně lituji nebo cítím určitou hořkost, že na mnoho otázek, které zazněly ze strany těch mladých, tak my jsme předali ty otázky komisi a do dneška zůstávají bez odpovědi, takže to je nedostatek respektu. Je potřeba minimálně odpovědět na otázky, které jsou kladeny, takže já se o to pokusím. Co se týká vědecká, vědecké kariéry, já samozřejmě souhlasím s tím, měl jsem štěstí, že jsem jel před několika lety do Spojených států a viděl jsem tam, kolik prostředků se vynakládá k tomu, aby výzkumná kariéra vědecká kariéra byla skutečně zajímavá, vzrušující. Mnoho mladých vědců odjíždí do Spojených států, protože tam jim poskytují prostředky, i když existují některé věci už v Evropě, zejména v rámci akce Marie Curie. Můžeme využívat určitých vědeckých stipendií, doktorátu průmyslového, což je určitá směs mezi světem podnikání a vědy tak bych chtěl zdůraznit, že ta otázka týkající se rozpočtu evropského prostředku, a tak, které by podpořily, aby mladí zůstávali spíše v Evropě. Možná by bylo potřeba také trošku více zapojit a informovat podniky, příliš mnoho někdy závislí, jsme závislí na veřejných prostředcích, což v USA je jiné. Tam podniky financují univerzity v rámci spolupráce, protože to berou tak, že investují do své budoucnosti. A já mám pocit, že někdy v Evropě podniky spíše čekají, že budou investovat jiní, ale potom očekávají kvalitní, kvalifikované mladé lidi. Takže opravdu s velkým zájmem vidím, že sdílíte naše obavy. Náš návrh je, jak tedy navýšit ty prostředky, které by podpořily, aby mladí zůstávali v Evropě a jak by se mohla vytvářet skutečná partnerství, aby se to zakotvilo v myšlení lidí. Dnes vlastně ten svět univerzitní a podnikový je trošičku příliš oddělený. Děkuji vám za váš příspěvek. Děkuji, pan kolego, jako dalšího se obrácím na pana kolegu Royle. Bych chtěl srdečně poděkovat za tyto zajímavé prezentace, které jsou krátké, ale obsahově bohaté. Trošičku bych chtěl ještě se na něco zeptat. Mladí lidé, na rozdíl od někoho, od lidí v politiku, politik jsou si vědomi toho, že je důležité propojit eh, vědu a ekonomiku. Je to založeno všechno také na způsobu vzdělávání. Vzdělávat lidi tak, aby to vzdělání bylo skutečně zaměřeno na pracovní svět, na to, aby potom našli uplatnění protože v Evropě je velmi vysoká nezaměstnanost mladých, takže si myslím, že je velice zajímavé, aby mladí lidé skutečně, že uznávají te, tento problém, abychom mohli organizovat systém školství, vzdělávání tak, aby byl opravdu rozumný, zaměřený na praxi, aby mladí lidé potom nacházeli uplatnění. Proč tedy má, jak se na to díváte, jaký je váš názor tady na toto? A druhá otázka, na rozdíl od mnoha politiků, kteří o tom diskutují, o inovacích, nových technikách, nových technologiích, jejich použití, je je, ve všem tomto je velká šance a musíme to propojit eh, s novými technologiemi, s prosazováním všech těchto nových záležitostí, protože i budoucnost Evropy je na tom závislá, takže je důležité, aby ty nové myšlenky, nové nápady se také skutečně prosazovaly v praxi. A někdy bohužel politiky a politikové jsou brzdou právě této realizaci, takže já velice děkuji za to, že to zde zaznělo a možná by se to mělo ještě prohloubit. Uh, thank you very much. And kolik uh, Čoka. Děkuji a jako další pan kolega Čonka. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve poděkoval těmto mladým lidem za jejich práci, za jejich úsilí, vy jste skutečně, zde hovoříte o velice důležitém tématu a ta analýza, ke které jste došli, je nesmírně relevantní, důležitá. To znamená zapojení podniků, eh, spojení se školstvím. Jakmile se provede takováto diagnoza, já zcela souhlasím s tím, co jste nám zde řekli, s tou vaší analýzou, potom také pokud jde o otázku navyšování prostředků finančních na výzkum a vývoj, tak bych se chtěl zeptat, do jaké míry si myslíte, že defiskalizace může také hrát v tomto svou roli? Nemohla by také hrát roli pa určité páky? tím, že by stimulovala podniky, aby investovaly do této oblasti? Thank you very much. Děkuji vám. A jako další pan Tamboráno, prosím. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych také velice rád poděkoval těmto mladým lidem. Ta otázka školství, vzdělávání je oblastě zajímavá, jak už prezentoval můj kolega, ale také bychom měli připomenout, že určité politiky, zejména úsporná opatření, v podstatě e, jsou v neprospěch tady tohoto. Já si myslím, že opravdu zapotřebí, aby byla větší spolupráce mezi soukromým sektorem, e, veřejný, veřejnou sférou a vzděláváním, ale nemyslím si, že by to mohlo nahradit e, určitou formu vzdělávání takže já mám velké obavy, co se týká vzdělávacího systému například v Itálii a v Řecku, protože vím, že v jiných zemích máte určité, máte tři, 3D tiskárny, že se investuje hodně finančních prostředků, ale v našich školách někde nemáme ani připojení Wi-Fi, takže pokud chceme být skutečně konkurenceschopní, tak je potřeba vsadit skutečně hlavně na mladé lidi aniž by se samozřejmě eh, narušovaly eh, veřejné politiky a aby politiky přinášely dobré výsledky. Děkuji, pane předsedo. Protože jsem si bral řadu let eh, studenty z technických univerzit jako diplomanty, tak trošičku vím, jaké mají zájmy. Někdy mě to až překvapilo. Chtěl bych se zeptat, co soudí naši hosti o prakticky zaměřených bakalářských studiích na technických univerzitách. Já podle svých zkušeností to považuji za nesmysl. Tak to je první moje otázka. Druhá otázka. Nemyslíte si, že je dobré, aby po studiu nejdříve vysokoškolák s technickým zaměřením, pokud chce dělat aplikovaný výzkum, šel do praxe a potom teprve se soustředil na výzkum? Podle mé zkušenosti je to dobré. U základního výzkumu je to něco jiného. A třetí otázka. Které z oborů považujete za nejdůležitější, které by měly být zařazeny na středních a vysokých školách? Měření regulace, robotizace, výpočetní technika, nanotechnologie, které další obory považujete za ty zásadní, které by se tam měly daleko více vyskytovat, protože v současné době nám chybí technicky vzdělaní středoškoláci a vysokoškoláci a já chápu, že matematika není jednoduchá, ale bez ní se prostě neobejdeme. Děkuji. Thank you very much, Madame Toya. Děkuji, paní Toja. Děkuji. A jak již říkal kolega Eduard Marten, tak je to velice důležité setkání pro vás se koná každý rok a pro nás jsou to vždy zajímavé podněty a úvahy. Skutečně na mě velice zapůsobilo to, co jste říkali ohledně vzdělávání, získávání kompetencí, schopností pro všechny a také to jste hovořili o tom, že by bylo lépe dobré lépe propojit školství, školy a výrobní svět, tedy univerzitní svět, svět výzkumu a průmysl, tak, aby skutečně se podařilo dosáhnout dosáhnout lepších technologických výsledků. A také by to vlastně přinášelo dobré výsledky pro průmyslový svět. Takže myslím si, že toto všechno je opravdu velmi relevantní. Ráda bych řekla, že Evropa se snaží stimulovat členské státy, aby šli tímto směrem. Myslím například na Itálii, kde jsme zahájili reformu, abychom přiblížili školy průmyslovému světu a i na evropské úrovni se snažíme vést bitvu o to, aby bylo poskytováno více zdrojů na výzkum a pro mladé lidi. Takže se domnívám, že to, co jste zde zdůraznili, tak to jsme naprosto s tím souhlasíme a snažíme se působit v evropských institucích v tomto směru. Děkuji. Máme zde celou řadu otázek. A dovolím si k tomu říci, milí mladí přátelé, že ty otázky zazněly z úst představitelů všech politických skupin zde v Evropském parlamentu čili z nejrůznějších politických eh, stran a nebylo by fér vás omezovat, tedy máte čas na odpověď. Děkuji. S potěšením jsem si vyslechla otázky i reakce na naše návrhy, což mě vede k přesvědčení, že opravdu má něco do sebe, to, co říkáme, a jsem ráda, že se to setkává s odezvou, což dnes není samozřejmost. Jedna otázka se týkala bakalářských studií. Zda jsou dost dobré, nebo mělo by se u nich něco změnit. Z osobní zkušenosti mohu říct, já jsem z, studovala jsem ve Vídni hospodářství a ekonomiku Zdá se, že je studium přístupné pro mnohé a tam jde o to rozdělení první eh, dva roky bakalářského. A my jsme 23 tisíc studentů. Máme zemi 8 miliony obyvatel a tolik eh, studentů. Je dobré, že se tedy vzdělávání zpřístupňuje lidem s různým původem. Praktická záležitost, aby měl takový absolvent nejdříve odejít do praxe. Tam si nejsem jistá. Zejména z pohledu teoretického zkoumání, o něm jste se zmínil, tam student, který právě skončil e, doktorantské studium, případně masters, tam si nejsem jistá, zda Přesvědčování je, aby například se zabývali aplikovanou vědou či nějakými praktickými záležitostmi, zda je to nějak obohatí. Nicméně je známo, že například v podnicích se rozhodně dělá aplikovaná věda, tedy většina absolventů se rozhoduje opravdu odcházet do podniků, nezůstává na univerzitě a tam se zabývá aplikovanou vědou a to asi můžete považovat za praxi. To má i když někteří to dělají z nonucení, protože není dost míst na univerzitách pro tyto záždosti a i z pohledu například výdělku a případně nějakých eh, sociálních eh, aspektů nejsou srovnatelné tedy většina absolventů se dokonce ani nerozhodne dělat vědu, takzvaně jít do výzkumu, protože musíte neustále bojovat za e, prostředky, zejména ve výzkumných ústavech. Ve srovnání s tím odejít do nějakého podniku je mnohem snažší mně to připadá problematické, protože aplikovaná věda i tak se odvozuje od vědy teoretické. Tedy ono už to takto probíhá. U většiny mých kolegů a spolužáků se opravdu odebírá na podniky, eh, kde si mohou dělat aplikovanou vědu. A většina té teoretické vědy je na těch, kteří se rozhodnou za své vědní bádání každodenně bojovat, smířit se s nízkými platy a s spíše slabým ohodnocením i sociální povahy a jaké předměty jsou nejdůležitější, které by se měly zavádět eh, na středních školách, což mně připadá, opravdu zajímavá otázka. Já jsem se nedávno dozvěděla od svých kolegů, že ve Velké Británii mají školní předmět, který se jmenuje kritické myšlení. A to je pak i maturitní předmět srovnatelným měřítky to mě zaujalo, kde se neučíme vědní či nějaké faktické poznatky, ale spíš učíme se uvažovat, protože ať už nedokončíte nebo dokončíte střední školu, tak na té vysoké škole už nemáte před sebou nějakého učitele, který vám říká, tohle se nauč na tehdy. Musíte mít nějaké dovednosti, jak se učit. Tedy opravdu eh, kompetenční předměty, jako například kritické myšlení, by byly dobrý nápad a já bych si to u svých dětí přála, aby něco takového měli. Já bych nejdříve odpověděl tady paní Troji. Je důležité, aby investice probíhaly na celoevropské úrovni, ale my zde nehovoříme o tom, co by měl dělat každý členský stát. My spíše hovoříme o tom, co by měla dělat Evropa. My nejsme pouze komunita, nějaká komunita. My i se cítíme Evropany. Sdílet bychom měli nikoli pouze hodnoty, ale i potenciál. Uh, sdílet bychom měli všechno. Tím jsme evropští. Nej, nejde o to, zda jsme z Francie, z Německa nebo z Itálie. Tím způsobem posílíme to komunitní cítění. Tedy a tady se pan Kohlíček velice pádným způsobem ptal, co by se mělo na školách učit, zejména na středních školách. Já bych na to šel následovným způsobem, že by se mělo studovat něco, co by bylo průřezové ve smyslu propojování toho, co se po technické stránce vyrábí v podnicích. To se odehrává právě na úrovni středních škol. Tam jde o to, aby to bylo něco budoucnostního. Musíme je učit nikoli pouze teorii, no a samozřejmě i ty měkké dovednosti a e, to nejlepší, co existuje už v praxi, ale musíme je učit i teorii a vědní záležitosti, protože do budoucna, stejně jako už řekl pan Raul, nesmíme se budoucnosti bát. V budoucnu nebudeme mít klasické dělníky, které budou vykonávat nějaké jednotvárné úkony. Možná ani novináři už nebudou takový jako dnes eh, díky umělé inteligenci. Tak, abychom se toho nemuseli bát, musíme pokročit, musíme se tomu postavit čelem. V opačném případě, pokud se to stane nezávisle na všem, tak na nás všichni zapomenou, zůstaneme někde vedle kolejště, um, Začíná to vždy tím, že někdo udělá něco zvláštního, nějaký excentrik v úvozovkách, eh, do něčeho se pustí, všichni se tomu diví, ale my musíme to udělat vědomě. V budoucnosti už nebudou dělníci, budou tvůrci, programátoři, budou to lidé, kteří budou něco tvořit, nikoli pouze stát u nějaké montážní linky a my musíme um, se do toho pustit už nyní. Nemůžeme pouze čekat, až se to odehraje. Musíme dokonce lidem dát do rukou dovednosti, aby se do toho mohli pustit sami. Protože to, že Evropa má kultury, že má tradice, na to vše bude zapomenuto, protože někdo bude umět vytvořit něco trojrozměrnou tiskárnou a na tom bude záležet. A pak můžeme zuročit i to ostatní. Zatím jsme v zadní části peletonu, držíme se něčeho, co bylo platné před 20 lety a svět se přitom mění, zejména díky sociálním médiím. A i sociální média by se měla stát předmětem mimochodem na středních školách. Když například se zabýváme tématem bezpečných dat. Mladí lidé o tom nemají páru a u nich na tom záleží to jsou ti, kteří jsou v riskantní pozici, protože neví, co je čeká, když data nebudou bezpečná a my je musíme učit, jak pracovat s tím světem, který se na ně valí a nikoli jim neustále přednášet něco, co bylo platné před 20 lety. Hovoříme-li například o té defiskalizaci, či jak tady eh, řekl jeden vážený poslanec, defiskalizace průmyslových odvětví, fiskální aspekty, daně. Daně by měly být používány i na vzdělávání a vzdělávání má spolupracovat s vědními činiteli na trhu, protože průmysl by se měl těšit na to, že bude neustále jakoby technologicky pokrokový a měl by snažit přicházet něčím novým. Ale aby si to mohl dovolit, tak by se jim mělo snižovat daně, když investují ať už do vědních oborů ve školách nebo do univerzit pokud budou školy stižádostivější, tak ten absolvent pak bude užitečnější i pro ně. To by měl být takový výměný obchod svého druhu. Potřebujeme jednak více peněz na tu defiskalizaci a na druhé straně ale musíme i investovat do toho, co by mělo, co si to zaslouží. Dále se to ale skombinovat. Děkuji, říká předseda. Děkuji. Bylo to opravdu vzrušující. velice zajímavé. A nyní e, kyberbezpečnost, digitální jednotný trh, bary, dvě minuty na prezentaci. Thank you. My first... Děkuji. Já bych rád eh, zaručil internetové připojení ve všech eh, městech a veřejných místech. Veřejná místa jsou sociální směsicí, kde se setkávají různí lidé, obchodují, komunikují Evropská mobilita je pilířem budování evropského projektu a je naší povinností, aby veřejná místa byla bez hrozeb a organizovaného zločinu. A můžeme posílit tuto bezpečnost dvojím způsobem. Jednak vytvořit bezplatné hotspoty, také připojit eh, města k internetu, což pomůže také záchranným službám v případě nutnosti, umožní to lepší spolupráci úřadů v případě nějakého nebezpečí. Za druhé, zavedení standardních evropských aplikací s jednotným standardem, které by se mohly stáhnout na všechny smartfony. Místní úřady by mohly posílá tímto způsobem varování a upozornění uživatelům telefonů ve dvou jazycích, v angličtině a v místním jazyce, aby se šířily případné instrukce pro zvýšení bezpečnosti. Úřady by také měly možnost eh, zacílit vyšetřování v oblasti bezpečnosti, například vyhledávání hledaných eh, osob či podezřelých tuto chvíli se používá v Evropě miliony smartphonů a také potřeba umožnit občanům, aby se mohli sami podílet na zvýšení své bezpečnosti. A myslím si, že tímto způsobem bychom zvýšili exponenciálně bezpečnost eh, veřejných míst. Takže bezplatné hotspoty by také pomohly lidem, kteří dojíždějí za prací například i přes hranice a musí platit vysoké roamingové poplatky. Posílili bychom tak bezpečnost veřejných míst moderními technologiemi, zlepšili bychom tak také dopravu v našich městech a následně kvalitu života našich občanů. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda a nyní Helen. Děkuji. Moje druhá myšlenka se týká digitálního trhu a kyberbezpečnosti. Já bych byla ráda, kdyby vznikla v Evropě legislativa, která by podporovala neziskové startupy a také jednotný digitální trh. Média by měla mít eh, neziskové sociální sítě jako alternativu. Pokud chceme internet používat pro sdílení informací, tak víme, že data se budou schromažďovat a pak řídit a třídit. My bychom si tedy přáli sociální prostor, kde by eh, byla možnost eh, poskytovat údaje dobrovolně, abychom mohli tlačítkem potvrdit, že souhlasíme se sdílením údajů protože pokud to v tuto chvíli neuděláme, jsme k tomu vlastně nuceni, tak nemůžeme určité služby používat. Například u Facebooku buď to souhlasíte se schromažďováním údajů, které jsou následně přeprodány, anebo to síť, kterou využívají všichni vaši přátelé a kolegové, používat nemůžete. Takže bych si přála legislativu, která by pomohla v těchto situacích a umožnila by nám používat i tyto sociální sítě, i když nechceme, aby naše informace následně byly sdíleny. Také by bych chtěla požádat Evropský parlament, aby vytvořil zákon, který bude stanovovat jednotná pravidla pro to, aby nebyl trh v, digitálním trh, eh, v digitální oblasti takto roztříštěn. Digitální prostor mm, musí být vnímán také jako sociální prostor. Evropská unie by tedy měla pomoci startupům, aby vznikaly v této oblasti a proto potřebujeme ty nejlepší startupy, aby oslovili širší trh, což by například znamenalo, že by měli že bychom měli udělat více pro to, abychom eh, podporovali, aby se naše startupy dostávaly mezi celosvětově nejlepší, mezi 20 světovými nejlepšími. V tuto chvíli není žádná evropská. Já doufám, že toto vše by zlepšilo kyberbezpečnost, eh, zlepšilo by to eh, i, naši, i bezpečnost fyzického prostředí, které nás obklopuje. Děkuji za tuto prezentaci. A nyní požádám kolegy, aby se přihlásili o slovo, pokud máte nějaké dotazy. Nejprve pan Martan. Já bych měl několik připomínek. Tak samozřejmě svět internetu, propojení všemi směry. Já souhlasím s vašimi nápady vytvořit hotspot a v každém případě veřejná místa, kde by bylo bezplatné Wi-Fi. Ono v mnoho zemích to již existuje. Ve Francii například v hodně velkých městech i ve veřejných prostorech jsou zóny, kde máme bezplatný přístup k Wi-Fi myšlenka zavedení určité aplikace bezpečnostní se mi zdá důležitá a skoro bych řekl, že tam, kde trošičku dochází k určité diskriminaci a kde státy nebo Evropa nejsou dostatečně zastoupeny, jsou ještě v Evropě regiony, kde ani není vysokorychlostní internet, ani nehovoříme o Wi-Fi, ale prostě není ani vysokorychlostní internet, takže je zapotřebí, aby Evropa investovala tak, aby 500 milionů evropských občanů měli rovný přístup k informacím to, že všichni nemají přístup, všichni nemají smartphone nebo přístup k počítači, takže eh, zase nebuďme přehnaně optimističtí. Nárok na přístup k informací neprochází pouze a výhradně sociálními sítěmi protože tím bychom diskriminovali část občanů, kteří prostě nemají tento přístup. Já, ale že to bude jednou nutný postup, ano, s tím souhlasím. O startupech, ano, s tím souhlasím. Už jsme vedli tuto diskusi ve Štrasburku a hodně mladých lidí hovořilo o problémy s vytváření těchto startupů v Evropě. Souhlasím s tím, že by bylo potřeba zjednodušit tu administrativní část, daňovou část. V některých zemích, například v mé zemi, když si chcete založit podnik, ještě nemáte ani euro obratu, ale už musíte platit daně, poplatky poplatky a nevím, jestli tady by to měla být nějaká doba dva roky, tři roky, abychom jim dali možnost eh, tu iniciativu vytvořit si ten podnik, zahájit, nastartovat činnost, začít vytvářet obrat. Já říkám, pouze možná je to díky kvůli mému věku. Hovořím teď o základních průmyslových odvětvích Samozřejmě neprodejní sféra, ano, to bude pokračovat a rozvíjet se. Nebude, nebudou se vyvíjet nové technologie, pokud nebude silná investi- eh, průmyslová základna je potřeba, aby tato silná průmyslová základna existovala. Takže myslím si, že je potřeba sloučit obě dvě ty věci. Není to jedno nebo druhé, ale obě dvě. Nevím, zda se mnou souhlasíte v tomto. Děkuji. Ano, děkuji. Já bych rád také položil dvě či tři otázky. Vážení přátelé, máme tady tlumočníky z 23 jazyků, takže abych vám ukázal, že je možné vystoupit jakýmkoliv jazykem, který si přejete, že si můžete vybrat z těch 23, tak teď přejdu do své mateřtiny takže si asi budete muset velice správně, ano, nasadit sluchátka. I já obvykle poslouchám tlumočení ve své mateřštině, ale pak eh, mluvím eh, anglicky, ono je to trochu zvláštní. Chciałem vás zapytat eh, Ne... Milí přátelé, první moje otázka směřuje k panu Berry. Totiž důležitá záležitost z hlediska kyberbezpečnosti prostoru. Právo na soukromí a bezpečnost. Sladit tyto dvě záležitosti není snadné a my často se pohybujeme ode zdi ke zdi. Ono to navazuje i na problematiku bezpečnosti a obrany. Co se děje v internetu, co se děje například v, v ve výzkumu vesmíru, to může být pak i využito, ale i zneužito. My se často zamýšlíme, jakým způsobem zajistit našim občanům bezpečnost v situaci, kdy k internetu sahají i ti nejhorší, zloduchové, ti, kteří dávají um, zabrat lidstvu jako celku. Jakým způsobem to celé nějakým způsobem řídit, jak si s tím poradit. Takže jak vidíte, že by se to dalo nějak sladit? A pak mám otázku na Helen, a to je úplně jiná záležitost. Hovořili jsme zde o e, těch mm, sítích, e, sociálních sítích a vím, že v květnu se konal specializovaný panel ve Štrasburku, který se věnoval těmto projektům. Vy jste přišla se dvěmi náměty už zde ale já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem můžeme v síti bránit proti um, té řeči nenávisti tomu nenávistnému chování, které na rozdíl od toho, když si lidé museli říkat něco tváří v tvář, vše redukuje na jinou úroveň. A i ve srovnání s tradičními médií, tam přece lidé měli nějaké vnitřní zábrany v tom, jak vyjádřit eh, své názory. Nyní máme mnoho nepodepsaných příspěvků v internetu, kde si opravdu lidé řeknou, co chtějí a nejsme schopni to nějakým způsobem ovládnout či omezovat a to pak vede dokonce i k napětí mezi národy, mezi zeměmi, Dokáže to zakalit i ovzduší toho, jak se chceme pohybovat v internetu. Máte k tomu nějaký nápad? Samozřejmě, že nechceme omezit internet jako takový. Chceme zachovat svobodu internetu jako takového. To je obrovský výdobytek. Přeje si ještě někdo položit otázku, milí přátelé? V tom případě přistoupíme k odpovědím, takže nejprve má slovo Bery. Děkuji. Děkuji za položené dotazy. Nejprve odpovím na první otázku pana Martana. A protože vy jste vystoupil ve francouzštině, rovněž vystoupíme ve francouzštině. Vzhledem k tomu, že je ještě mnoho měst v Evropě, kde už máme Wi-Fi hotspoty, citoval jste Francii, v Amsterdamu například a dnes jsme v Bruselu a v Bruselu nejsou. A to je velký, může být velký problém pro zabezpečení veřejných eh, prostorů, kde Není tedy Wi-Fi přístupné pro všechny občany prostřednictvím telefonu, například na ve veřejných prostorech nebo ve veřejné hromadné dopravě. Je pravda, že jsou nějaké oblasti v Evropě, které nemají ještě vysokorychlostní internet, ale naše největší starost na evropské úrovni to jsou ta místa, kde Evropané se setkávají. Například já žiji ve vlámské obci zde v Belgii, ale není zde, nejsou zde ty evropské transakce, turisté, kteří se setkávají a tak dále. Takže pokud jsou nějaká nebezpečí, nějaká krize v turistické oblasti, tak se to netýká pouze místních orgánů nebo toho, kterého členského státu, ale týká se to všech členských států prostřednictvím mobility evropských občanů. Proto myšlenkou bylo zaměřit se spíše na ty velké eh, veřejné prostory. Um, a pokud jde o právo na Eh, soukromí a zároveň bezpečnost a druhý aspekt, eh, co můžeme udělat v případě zneužívání internetu nebo proti němu, tak ta myšlenka, kterou dnes navrhujeme, ta se více soustředí na trestnou činnost, která skutečně probíhá v praktickém životě a není přímo propojena s kybertrestnou činností. jde o lidi, kteří eh, vysloveně páchají nějaké podezřelé činnosti ve veřejných prostorách. V takovém případě je proti něm možné lépe zasáhnout eh, díky novým technologiím. Jinak nemohu konkrétně odpovědět, eh, co bychom měli udělat s kybertrestnou činností, jakým způsobem předcházet takovým útokům možná navýšením policejních složek, lepším vybavením policejních útvarů, stanic, například i tady v Belgii, protože tu znám využít veškerých technologických systémů, protože teď často operujeme eh, na zastaralých systémech, eh, takže bychom mohli lépe takto držet krok s kybertrestnou činností. Možná tedy především zlepšením těch policejních útvarů. A pokud jde o bezpečnost veřejných prostranství, tak myslím, že je v pořádku, eh, když občané mají možnost se okamžitě obrátit buď jeden na druhého, nebo na úřady v případě jakéhokoliv podezření. Děkuji. Děkuji. Tak teď eh, všechny tyto odpovědi jsme si vyslechli a na závěr vystoupí eh, Helen. Zatím jsem neomezoval čas, teď poprosím o trochu větší stručnost. Tak, pokud mám vystoupit stručněji, soustředím se na tu otázku, jak předcházet nenávistným projevům na internetu. Myslím si, že se jedná opravdu o zásadní záležitost, protože, jak už zde zaznělo, nepřejeme si, aby se sociální prostor cenzuroval jako by se cenzurovaly například eh, noviny. Druhá otázka ovšem stojí, jaký je tady rozdíl mezi sociálními sítěmi a jiným veřejným prostorem. Jakým způsobem zabráníme lidem v šíření nenávistných projevů na internetu, když vlastně nejsme schopni toto zajistit ani e, ve veřejném prostoru fyzickém? To je důležitá otázka, protože nakonec sociální sítě by měly být místem setkávání, tak jako bychom se setkávali e, fyzicky veřejně, tak se setkáváme i na internetu. A není možné přistupovat k lidem jinak na internetu a jinak ve fyzickém veřejném prostoru, protože si přejeme zajistit bezpečnost v obou dvou prostranstvích. Takže jediné, co mi v tuto chvíli napadá, je, že vzdělávání je eh, zde opravdu klíčem k lepšímu chování a myslím si, že prvním krokem pro mm, vzdělání odpovědných dospělých, kteří jsou si vědomi dopadu nenávistných projevů, je vzdělávat eh, v tomto směru už děti, protože potom v budoucnu to budou děti, kteří vyrostou, vyrostou s internetem, se sociálními sítěmi a tak je opravdu zásadní začít už eh, v malém věku, abychom vychovávali budoucí, eh, budoucí odpovědné dospělé. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám oběma za vynikající odpovědi. A nyní energetická eh, účinnost. Andrea na dvě minuty, prosím. Já bych vám chtěl ukázat, jak v Evropské unii můžeme zlepšit eh, současný přístup k inteligentním sítím. Na jedné straně investice musí probíhat nejenom eh, ve společných eh, projektech v evropských zemích, ale zejména na lokální úrovni v jednotlivých členských státech. Vzhledem tomu, že inteligentní sítě jsou především lokální systémy, tak by se měly zlepšovat také lokálně. Lokální investice by umožnily změnit roli zákazníků, nebudou pouhými uživateli, ale stanou se vlastně také producenty energií. Inteligentní sítě tak umožní lépe využívat eh, obnovitelné zdroje energie, větrnou energii, solární energii. Pokročilejší systémy umožní také inteligentnější využívání elektřiny, abychom se vyhnuli jak přebytkům, tak mrhání. Abychom maximálně vytěžili z inteligentních sítí, tak eh, musí být ty projekty na místní úrovni nejenom eh, komparabilní, ale musí naplňovat i určitá další kritéria. V tuto chvíli neexistuje v této oblasti žádná regulace. A proto si myslím, že by Evropský parlament měl stanovit standardy a certifikace pro to, abychom zajistili eh, dobrou míru výkonnosti budoucích projektů po celé Evropě. Takováto harmonizace mezi zeměmi a praxí v těchto zemím by přispěla k efektivitě těchto projektů. Jde o lepší využívání zdrojů eh, v, i v rámci horizontu 2020 a nesmíme zapomínat na datovou bezpečnost. Já si myslím, že za několik let eh, budeme mít úplně jiný názor na energetiku a využívání energie. Technologie nás směřuje k jinému druhu hospodářství. Evropa tím, že bude prosazovat určité standardy a bude povzbuzovat lokální investice, si myslím, že přispěje eh, k tomuto energetickému i společenskému přechodu. Děkuji, říká pan předseda. Nyní, vážení kolegové, vaše dotazy, vaše poznámky. A pardon, ještě vystoupí Berry jako druhý řečník, omlouvám se, bez mikrofonu. A mojím druhou myšlenkou je věnovat evropské financování na lepší projekty, které přistoupí a pomohou eh, přeměnit naše budovy na eh, uhlíkově méně zatěžující. V tuto chvíli představují budovy obrovský podíl na eh, čerpání uhlíkových zdrojů a je potřeba to do roku 2030 a 50 změnit v souladu se, se stanovenými cíly. Nicméně Eh, renovace eh, jsou často velice nákladné pro vlastníky budov, proto musíme připravit programy, které nám zlepší například systémy chlazení, vytápění, zlepší izolace a skladování energií. Přechod eh, od domů, které plýtvají energii k domům úsporným, bude znamenat příjem a výhodu pro samotné domácnosti. Tím, že se soustředíme na nízkopříjmové domácnosti, bude to nákladově velice efektivní, protože tak snížíme uhlíkovou stopu budov a zároveň tak zlepšíme dostupnost eh, bydlení pro nízkopříjmové eh, skupiny usnadníme situaci majitelům budov a ukáže to příklady pro další renovační projekty. Vytvoříme tak standardy výkonnosti budov v oblasti energetiky a v této oblasti bude potřeba celoevropská certifikace. Evropská komise má samozřejmě omezený rozpočet 10,3 miliardy pro eh, projekty energetické účinnosti. Řecko, jak už tady mnohokrát eh, zaznělo, má problémy s prováděním eh, směrnice o energetické účinnosti. Já si myslím, že je dobré vzít si Řecko jako takovou pilotní zemi, abychom tam posílili inovace a také vznik zelených pracovních eh, míst. Přebytečná energie z budov může být eh, přesouvána zpět do elektrických sítí a využita pro další nízkopříjmové domácnosti. Děkuji za tento návrh. Máme tedy před sebou dva návrhy, které jste nám představili. A nyní poprosím o vystoupení poslanců ITRE. Pan Martan. Ano, to není ani otázka, ale spíše připomínka. Souhlasím s tou analýzou, která zde zazněla ze strany našich mladých kolegů. Ano, skutečně jsou zde zajímavé cesty, které jste nastínili v souvislosti s těmi místními investicemi a myslím si, že bychom měli jít ještě dále, umožnit také individuální možnosti vytva, vyrábět si vlastní energie, energii. Bary, vy jste položil tu skutečnou otázku, ten problém, jaká je priorita pro Evropskou unii v tom všem, i když má, poskytuje další prostředky a snaží se uh, opravdu zaměřit se na obnovitelné zdroje energie, ale je zde opravdový zásadní problém nebo skutečná zásadní otázka, na kterou jsme zatím nedostali dobrou odpověď. Jak umožnit přístup všem k těmto novým zdrojům energie bez jakékoliv diskriminace? Je zde ta obava související s energetickou chudobou a pokud je to tedy priorita pro Evropu, jak to říká, proč například v budovách s nízkou spotřebou je vždy dražší investice, dražší nájem a tak dále. Takže zde jsou určitě možnosti pro stimulaci nové výroby, tepelné izolace například, ale musí to být také doprovázeno sociální politikou, musí to být přístupné všem. Děkuji vám, milý kolego. Ještě se někdo hlásí? Dobrá, já mám pro vás otázky. Smím-li? Nejdříve začnu tématem, jakým způsobem lépe přetvořit eh, inteligentní elektrické sítě. Často se zabýváme inteligentními městy, chceme organizovat, ale i z technologického pohledu chytré rozvodné sítě pro trh s elektřinou. Často to jde ruku v ruce. Energetická politika, energetická unie a digitální unie. Ono to ani by nešlo mít inteligentní sítě rozvodné v oblasti elektřiny či energetiky, aniž by digitalizace nepokračovala, aniž by se nevyvíjela digitální technologie. Jak na to nahlížíte z vašeho pohledu obecně? A chceme prosazovat ty neutrální domy, které nevylučují žádné CO2. My bychom, co by Evropa, chtěli ukazovat zbytku světa, jak si s tím radíme, jak máme stále nižší emise CO2, jak se snažíme hájit, bránit naše klima. A hovoří se rovněž o nízkouhlíkové ekonomice. Někdy to však stojí naše průmyslníky mnoho peněz a oni se mohou rozhodnout, že přejdou do jiných zemí, že se prostě přestěhují někam, kde už ta očekávání na ně tak vysoká nejsou. Tomu říkáme takzvaný carbon leakage. Ono vlastně jde o to, že dojde, může dojít k odlivu eh, průmyslových aktérů na evropském trhu jako takovém. Jak to vidíte vy? Jak je možné smířit politiku, která bude se snažit eh, nějakým způsobem neutralizovat klimatické změny a zároveň zamezit odlivu podniků. Nevím, zda vás to překvapuje, že tady žádné snadné otázky ani snadné odpovědi nejsou. Nevím, zda už je to všechno, zda už jsem poslední a začneme tím, že odpoví jako první Andrea a pokud bych si směl dovolit požádat o stručnější odpověď. Děkuji, pane Martinez, a, a přejdu přece jen do angličtiny, protože ve francouzštině je to pro mě obtížné. Uh, Když hovoříme o tom, že potřebujeme společenství pro digitalizaci a pro energetické záležitosti na technické úrovni. Z technického pohledu ty problémy nejsou, spíš jde o kompatibilitu a kompatibilita vznikla, či ta problém vznikl tam, když si každý členský stát přišel s vlastní technologií a pak tvrdí jeden, že ta jeho je lepší než u toho druhého členského státu. Technicky by se to vše propojit dalo, ale potřebujeme vůli. Vůli právě různých členských států jít na kompromis a zejména máme-li mnoho soukromých firm. Pouze komunitární legislativa by mohla vést k sjednocení norem a tomu, že všichni budou hovořit stejnou řečí z pohledu digitálního. Tady jde o to, aby ten kód um, byl stejný. A pokud ta řeč nebude stejná, tak to musí být nějaký překladač. A to je čistě politická otázka. Z pohledu technického. Mm, pokroku už to vše je k dispozici, ale musí se toho moudře využívat. Musí to být něco, pod čím se podepíšou všichni. A pokud chceme investovat více do technologie, tak je potřebné eh, technologicky fúzovat. My nepotřebujeme fúzovat například Řím s Milánem anebo Francii s Itálií. Jde spíš o tu fúzi těch sítí. I když eh, ano, fúze s Palermem by nebyla na škodu. Děkuji, říká pan předseda Buzek, prosím. Děkuji za všechny otázky. Co se týče otázky pana Marténa. Ano, je pravda, kdyby se podařilo najít technologii, kterou si může dovolit i nízkopříjmová rodina, tak by to asi bylo ideální řešení, protože ta technologie samozřejmě by byla k dispozici i bohatým, takže ten přístup bottom-up je nejlepší. A jestli zde uvažujeme o tom, že se firmy vystěhovávají z Evropy, protože se Evropská unie snaží jednat principiálně eh, k klimatickým změnám, ale zároveň by ty firmy chtěly do Evropy dovážet. Tam si myslím, že máme tu páku. Můžeme jim říci, nemůžete pouze jenom tak odcházet od nás musíte být solidární. Nemůžete si pouze těžit z toho, že budete dovážet na unijní jednotný trh. Takže nevím, jinak do toho nedokážu jít hlouběji, ale hovoříme-li například o daňových otázkách, či o celních, či jiných záležitostech, tak můžeme zrazovat firmy od toho, aby se vystěhovávali, anebo naopak je daňově zvýhodňovat když se ukáže, že jsou přátelské vůči klimatu. Předseda, děkuji vám. Ano, děkujeme velice našim mladým účastníkům. Jsme velice rádi, že jste byli mezi námi a určitě si ještě sejdeme na dalším kole setkávání mladých ve Štrasburku. Konalo se to v květnu a bude se to znovu konat v květnu příštího roku 2017 parlam, pod, tedy pod křídly parlamentu. Jsme velice rádi, že jste přišli, hovoříte přímo k věci a já si dovolím ještě přispět důležitou informaci. Jménem všech členů výboru ITRE bych se rád ujal této příležitosti, abych zde zmínil pana Rinzeho van Arma, který brzy odejde do důchodu po dlouhé, bohaté kariéře člena sekretariátu ITRE. Prosím, povstaňte nám. Všichni se na vás chceme ještě jednou podívat. Milí příteli, velice vám děkujeme a je to velice dobrá příležitost, abych to řekl za přítomnosti zde mladých lidí. Čekáme na vás čas od času se bohužel stane, že ten či onen musí odejít do důchodu a jeho místo se uvolní. Vy jste talentovaní, eh, umíte se vyjadřovat eh, k věci, k meritu věci, takže možná i takovouto kariéru můžete zvažit, zvážit. Výborně. Milí přátelé, přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je číslo 13 Skvělé číslo 13. Eh, strategie, eh, kosmická strategie pro Evropu. A máme zde pana Johana Dietricha Wernera, generálního ředitele Evropské kosmické agentury. Jak všichni nesmírně dobře víte, já tady zvu pana generálního ředitele, aby zaujal místo na pódiu zde a víme, že Evropská komise zveřejnila kosmickou strategii pro Evropu na konci října. Jedná se o novou strategii pro Evropu z mnoha hledisek a z mnoha hledisek rovněž klíčová záležitost pro vývoj našich průmyslových odvětví. To sice trošku zjednodušuji, ale zároveň kosmická e, politika, tedy vůči kosmu, znamená nikoli pouze Sputnik a Galileo či Kopernikus, ale rovněž i praktické aspekty, toho, jak musí držet krok náš průmysl jako celek. Máme paní komisařku Binkovskou, která prezentovala tu novou strategii na předchozím našem zasedání a velice zajímavé veřejné slyšení se konalo zde. A výbor začne se zabývat tímto tématem pomocí zprávy z vlastní iniciativy týkající se právě této kosmické strategie. Máme zde paní Krejl ona je zde i přítomna, je zpravodajkou, či eh, bude zpravodajkou. A pan Werner je generálním ředitelem této agentury. Jedná se o mezivládní agenturu pro eh, kosmos a zabývá se i projektem Galileo a tak dále, ale pane generální řediteli, na úvod nám sdělte pár záležitostí o vaší agentuře. Z určitého pohledu máme pocit, že se jedná o nové téma, tedy pro nás v našem výboru a zároveň máme pocit, že jsme za vás odpovědní. Ono to už sice bývalo součástí našeho portfolia, ale tam nebyl ten aspekt strategie, nebyl tam aspekt toho zájmu. A nyní bychom si rádi utvořili konkrétní obraz vaší agentury, těch národních agentur, se kterými jste provázáni a jak stávající, tak budoucí aktivity i strategie právě co se týče toho, co jsme uslyšeli od komise, protože i my se musíme do této problematiky pustit. My vždy máme pocit, že jsme odpovědní za vše, co se děje jak v kosmu, tak ale i v našich členských státech a případně v našich průmyslových odvětvích. Pokud máme možnost eh, nově nakopnout to či ono odvětví na základě této nové kosmické strategie, tak by to bylo ku prospěch věci. A rovněž eh, je možné zde sledovat vše, na internetu a i na webových stránkách našeho výboru. Dokonce i za 100 let, no to sice nevím, kdo to tam bude dohledávat, ale rozhodně za pár týdnů či měsíců, díky tomu, že jste zde, se mohou dovědět i ostatní, jak to s tou strategií bude vypadat, mohou si to pomocí streamingu eh, u sebe přehrát, v kontextu právě iniciativ, které se zde odehrávají. Máte slovo, pane řediteli. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Je to opravdu výjimečná čest pro mě, že se zde mohu vyjádřit o budoucích plánech a záměrech. Pokusím se přijít přesně s tím, co jste si, pane předsedo, vyžádal. Eh, co, eh, čím se tedy IZA zabývá a co znamená pro IZU, že nyní má v rukou strategii komise. Vidíte, jak se to snažím vše dát dohromady a doufám, že se mi to podaří. Nejdříve ohlédnutí do minulosti. Včera se hovořilo o eh, tom, um, o té soutěži vesmírné. Kdo vyšle prvního člověka na měsíc? To byla prestižní záležitost. Zda to tedy bude USA či eh, Sovětský svaz. Víte, jak tehdy dopadl ten vesmírný závod? Ale co se dá říci je, že kdysi se do vesmíru investovalo mnohem více peněz a to byl ale vlastně tak jediný klad. Nyní už jsme na tom úplně jinak. Dnes spolupracujeme. Dnes je pro nás vesmír a kosmos eh, něco, co přemostuje krize, co sleduje krize. Víme například o krymské krizi, víme, co pro nás znamená, pro mezinárodní vztahy, ale zároveň, když někoho posíláme do vesmíru, tak tam bude Kanada, Japonsko, Rusko zapomněno a vše v jedné malé kapsli, aniž by někdo musel mít vízu a přes jakékoliv krize. Takže na tom velice záleží, že přes to, co se odehrává na zemi, tak víme, že tam je třeba doplnit určité politické kroky, ale do budoucna ten vesmír přece jen je společnou záležitostí. Všichni víme, v čem spočívají ty globální výzvy. Každý možná má nějaký osobní osobní žebříček toho, co by mělo být, ta vesmická krize. Tady hovoříme o klimatických změnách, migraci, mobilitě, komunikačních záležitostech, hospodářské krize. Vlastně je to takový vánoční stromeček, ale poslední místo zaujímá něco, co není globální výzvou. Spíše, což je globálním pohonem. Zvědavost. Musíme si uvědomit, že právě díky tomu, že jsme byli zvědaví, co je venku, tak jsme vyšli z té jeskyně, z té naší první jeskyně a i na evropském kontinentu na tom záleží. Evropa vždy proslula tradičně vždy prosila tím, že lidé ze zvědavosti se pouštěli na neprobádaná místa. Vzpomeňme na Kolumba a tak to musí být i do budoucna. Já někdy mám ten pocit, že když rodič dítěti, zvídavému dítěti, které si dává něco do pusy a tak dále, mě kam strčí ruku, a rodič v podstatě je eh, hrdý na to dítě že je takhle čile, ale když už je to někdo dospělý, tak spíše říkají, to je takový podivín ten profesor, Bůh ví, co on dělá. Ale ta zvědavost, to je to, díky čemu se dozvídáme něco nového informace z vesmíru. To nejsou pouze například eh, předpovědi počasí, to jsou inovativní záležitosti. Tam jde i o interaktivitu mezi různými evropskými státy i s různými politickými systémy i globálně a můžeme inspirovat mládež, aby se pustila do budoucnosti plnou parou, protože máme klimatické změny, ale i hrozbu terorismu, i krize, hospodářské krize, problémů máme na krku dost, ale musíme se do nich poušet s přesvědčením, že budoucnost přinese něco nového. Je budoucnost totéž, co už jsme zažili v minulosti. Tady vidí někdo meteorit, jak vidíme, dinozauři koukají na ten meteorit a oni se právě bavili, no padá hvězda, tak si něco přejme. No to nestačí musíme změnit přístup. Už nyní to tak je musíme měnit i své motivace. Hovořili jsme o tom, jak to vypadalo za studené války. Tehdy byl vesmír prestižní záležitost. Nyní už jde o konkrétní věc, která může prospět tomu či onomu konkrétnímu průmyslovému podniku. Máme nyní už nikoli dvě, máme 34 vesmírných eh, států, národů a obracíme se na agentury nikoli pouze, aby přispěli, ale aby sami investovali už do něčeho konkrétního. Posíláme sice lidi do vesmíru, ale nyní už o to nejde. Jde o navigace, telekomunikace, pozorování země. Mnohem se nám rozšířily už eh, kompetence. A do budoucna i agentury změní svůj, svoje úkoly, eh, své eh, pracovní ambice. Digitalizace zde byla zmíněna. No, ta už sahá až do vesmíru. Například to trojrozměrné, ty trojrozměrné tiskárny, nové rakety už budou tištěny trojrozměrně, ale i um, jiné věci. To už bude vesmír pro všechny. Někdo hovoří o novém vesmíru to je ale komercializace. Ano, komercializujeme se i v Evropě, ale nejde pouze o to. Jde o to, aby každý občan měl pocit, že se to může účastnit, že z toho čerpá informace. Je to inovace, interakce, inspirace, eh, pracovní místa, digitalizace, eh, tedy vesmír 4.0. Tedy IZA by chtěla či ESA, naše agentura by chtěla být v čele tohoto peletonu, kombinovat eh, společnost, vědu, průmysl. Organizujeme takové debaty, konaly se ve všech 22 eh, členských státech, které vstoupily do naší agentury a 20 z nich jsou členy Evropské unie, kromě toho tam máme Švýcarsko, Norsko a pak máme přidruženého člena, to je Slovensko a pak Kanadu jako spolupracující stát a ostatní unijní členské státy jsou s námi v kontaktu z pohledu spolupráce. Konaly se tedy tyto debaty. Vše proběhlo současně v různých místech. Přes 2000 osob se účastnilo a diskuse běžela o tom, k čemu je vesmír, jak si ho představujeme do budoucna, jak bychom chtěli, aby vesmír vypadat. Eh, Věková rozpětí od 15 do 89 let. Mnoho mladých. Nesmírně zajímavé poznatky. Vše vám nyní nepovím, dočtete se o tom na našich stránkách, ale zmíním se o dvou věcech veliká důvěra právě pro ty kosmické agentury tam zazněla, což nám prospívá. A pak poslední bod na této straně. Já jsem byl přesvěd, překvapen, že 85% účastníků hovořilo o tom, že se musí využívat suroviny či zdroje z vesmíru, z kosmu. Já jsem si to představoval naopak, že lidé by spíš řekli, ne, že většina by, pouze, pouze menšina by byla pro. Bylo to ale naopak, i když přitom lidé zdůrazňovali, že se to nesmí přehánět a nikoli na úkor kosmo. Pak druhá věc. Máme velice široké zastoupení. ESA má 22 členů plus Kanadu a přitom naše ambice spočívají v globální spolupráci mají i jiné agentury, členské státy různých národností, ale zároveň my tím, že už máme zkušenosti s těmi různými jazyky, s různými podniky, s různými státy, jsme ideální pro to, abychom se pustili ještě dál v té spolupráci. Pak jste se ptali, jak to vypadá s inovativností musíme to nadefinovat. Někdo přichází s novým výrobkem na trh, ale tam nejde o to jenom mít nápad. Jde o to, aby to na trhu se prosadilo, tedy Inovace by měla sahat od toho nejzákladnějšího výzkumu až po uvedení na trh nového výrobku. A právě se chce zamezit tomu, aby tam nebyla ta pustina uprostřed, že opravdu se vše musí dosáhnout od začátku do konce. Samozřejmě, že neděláme vše sami. Spolupracujeme s akademiky, s výzkumníky, eh, s průmyslovými odvětvími. A vše se změní. Space 4.0, tedy vesmír 4.0, znamená, že máme stále více po té pravé straně, tedy ne u základního vývoje, ale spíše když už se má vše přetavit na ty výrobky a případně i spotřební výrobky. Tam musí být stále více účastníků. A nyní, když hovoříme o kosmu, aeronautice, automobilovém průmyslu, medicíně i e, zábava. Vše se může takto lineárně znázornit. Ale v Evropě máme obrovské šance, abychom z těch řetězců udělali ještě něco víc, obohatili to. Jednak potřebujeme vše obohatit. Například zatím nemáme statistické údaje, abychom poměřovali distribuci otevřeného hluku, takzvaného hluku v prostoru. Například z vesmíru to nedokážeme. A já se neustále na to ptám. To musíme zvládnout. A pak další věc je vzájemné obohacování, čili eh, automobilový průmysl například s aeronautikou a tam vzniká ta přidaná hodnota a my na to takto nyní jdeme. Teď již používáme například eh, vesmírné poznatky u čidel pro um, kouř, kouřová čidla. Tam nám zhořela jedna raketa, že ano, Polar One, a my jsme díky tomu zlepšili způsob eh, detekce um, kouře dýmu. Ale na druhé straně například to, co se děje v nočních klubech či v zábavném průmyslu, eh, uplatňujeme eh, ve výzkumu, eh, kosmickém výzkumu. Nyní rovněž pomáháme startupům. V mnoha evropských zemích dáváme mladým lidem peníze, i když pokud je někdo inovativní i ve vyšším věku, tak když se práci mimo jí dáme. Dám vám, vám příklad. Všichni jsme slyšeli o rozetě. Rozeta, že tam eh, letěla na tu kometu Gerasimenko. Oč tam k sakru šlo, to bylo eh, čistá věda. A ta kometa byla tmavá jako eh, saze, ale na té rozetě byla kamera, která uměla rozlišovat tmavě šedou, světle šedou a tak dále. No a nyní už to uplatňujeme na zemi a když ta kamera prohlíží lesy a tam mezi tou šedí uvidí něco tmavšího, tak už dokáže eh, dokáže to zbystřit, zjistit a my hned můžeme zjišťovat, zda tam došlo k požáru a tak dále. Stejně jako teflonové pánve, že jo, to byl takový ten klasický příklad. A teď hovoříme o Evropě. Evropský duch vytratil se nám, mě učili o tom neustále, že musíme do budoucna být Evropané, rodiče mi hovořívali, že z Evropské unie by se měly stát Spojené státy evropské, což je jiný příběh, ale zde na tomto obrazku, obrázku vidíte evropského ducha. Bohužel tady byl představitel Francie, toho už zde nevidím, ale mně se to hrozně líbí. To máte záběr z francouzské televize. Na pravé straně však nejde o francouzského astronauta, jde o evropského astronauta britské národnosti a přes 20 minut v tom nejlepším čase probíhal interview. Tedy dokonce i e, kosmická strategie může obohatit evropanství. Tedy pokud se propracujeme eh, od Evropské unie ke Spojeným státům evropským, možná to není blízká budoucnost, ale já rozhodně už se snažím vytvořit, to je trošku slovní hříčka anglicky, eh, spojené kosmické evropské strategie mm, spojený evropský kosmos. Totiž členské státy se zabývají kos, eh, kosmickou problematikou, ESA, Evropská komise. Spojme síly máme už úmluvu od roku 75 a v tomto období jsme vyvinuli mnoho oblastí. Tady vidíte takový kaleidoskop, pozorování země, navigace, telekomunikaci, eh, věda, eh, vědní bádání kosmu, nové eh, rakety, nové hm, způsoby odpalování těch raket, nové způsoby péče o zemi, například <clears throat> předcházení úderům meteoritů, strategie. Znáte možná ten film Armageddon, měli bychom mít vlastní nástroj, jak si s tím poradit, ale zároveň se jedná i o průmyslovou politiku. My máme konkrétní eh, průmyslovou politiku a společně s členskými státy podporujeme malé střední podniky a i ty velké integrátory. A pak Lisabonská smlouva přišla Tady záleží na tom, že Lisabonská smlouva sice nehovoří o tom, že bychom měli zastavit jako ESA, že bychom měli skončit. E, tady jenom dokazuji, že jsem se s ní opravdu seznámil. Tam se pouze konstatuje, že by měly být dobré vztahy mezi Evropskou unii a naší agenturou. A čím se nyní zabýváme, a paní komisařka Binkovská, když hovořila o té strategii, tak se to snažíme nějak v tom prostoru umístit. Máme společné evropské cíle, e, koheze, evropský duch a tak dále. A pak máme společné sdělení naší agentury a Evropské unie, ty jsme spolu podepsali s paní komisařkou a tam jsme si dali takové přemostěvací cíle. Integrace v každodenním životě, hospodářská soutěž, autonomie eh, v určitých strategických oblastech a zároveň rámcová smlouva. Tedy máme nyní určitý obraz, máme rámec, máme evropskou identitu, tři hlavní cíle, které jsou zmiňovány v tomto společném prohlášení a ESA a Evropská komise se nyní zabývají vlastními konkrétními cíly. Hovořili jsme o kosmické strategii, se kterou přišla komise. To jsou cíle Evropské unie, to je jedna strana mince a druhá strana, to jsou ty cíle naší agentury. A ty doufám, potvrdíme za dva dny. Máme v Lucernu eh, schůzi všech účastníků. My tomu říkáme eh, spojetný, společný kosmos evropský, vesmír 4.0 a tady máme to společné prohlášení a doufám, že to je ta správná inspirace do budoucna. Eh, pracujeme v Evropě společně, konkurence čeká za dveřmi. Děkuji, říká předseda. Děkuji za vynikající projev. To je, myslím, vynikající úvod. Eh, nyní jménem EPP paní Grostet, místo předsedkyně, prosím.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 zapojit do té vesmírné evropské strategie a Evropa skutečně může zde přispět. My jsme vás dobře pochopili, já zcela se mohu podepsat po to, co jste říkal. Vesmírná agentura prožívá velmi uh, vzrušené období. Podepsali jsme Ariane 6, zahá, úspěšné zahájení čtyř satelitů v rámci Galileo, také úspěch Máme Evropana, který je francouz náhodou, který mm, odletěl do vesmíru. Všechny tyto úspěchy tedy souvisí s evropským zapojením velice silným, které musíme podporovat a udržovat prostřednictvím našich cílů a prostřednictvím důvěry mimo jiné ve vaši agenturu. Je to důležité pro budoucnost Evropy a pro nezávislost Evropské unie a domnívám se, že to je dnes opravdu zásadní věc. Víme, že náš kontinent musí být nezávislý také v oblasti vesmíru a své vesmírné politiky. Proto je nesmírně důležité, že máme opravdovou průmyslovou politiku v oblasti vesmírných eh, technologií. To je velmi strategické. Náš velký program Galileo a Copernicus, které konkrétně vznikají, musí být podpořeny, také počítáme s vámi, že nám pomůžete. Vy jste vysvětlil pro všechny naše občany důsledky jsou velice důležité, takže opravdu je potřeba, a vy jste to řekl v té vaší prezentaci, naši spoluobčané si musí osvojit, eh, stotožnit se s touto evropskou vesmírnou politikou. To je důležité v oblasti ochrany hranic, ochrany životního prostředí, má to četné dopady na automobilový průmysl, na lékařství, na na aeronautiku a můžeme se zmínit o dalších oblastech. Takže skutečně vás chápeme, souhlasíme s tímto a všechny ty vesmírné údaje musí být více využívány, než jsou dnes, takže je to spousta práce, kterou máme ještě před sebou. Ale vzhledem k této složitosti zavádění všech těchto programů, jaké jsou podle vás ta zlepšení, která může Evropská vesmírná agentura eh, provést ve způsobu koordinace a provádění těchto programů ve spolupráci s Evropskou unii a členskými státy, protože si dokážu představit, že není vždy jednoduché toto všechno koordinovat. Vy jste zde představil určitou, neříkám idylickou, ale nadšenou vizi a určitě je hodně obtíží, jaké jsou tedy a v čem byste byl rád, aby vás parlament doprovázet, aby vám pomáhal, protože aby ta vize v oblasti vesmírné politiky byla opravdu jasná, zřejmá pro všechny. Děkuji. Děkuji jménem socialistu paní Krel Ale vy jste také zpravodajkou pro celý výbor ITRE. Máte slovo. Ano, velmi děkuji a děkuji, pane řediteli, za vaši velmi angažovanou řeč. Myslím si, že jste dosáhl vel, velkých úspěchů pro všechny evropské občany a myslím si, že právě teď to souvisí s tou celkovou náladou v Evropské unii a je to velice užitečné a přispívá to, jak již zde zaznělo, jsem zpravodajkou pro tu zprávu z vlastní iniciativy o vesmírné strategii. Pravděpodobně v březnu předložím tu svou zprávu ve výboru. Bohužel jsem na tom slyšení nemohla být, protože jsem byla v té době v Bruselu, ale myslím si, že právě to byla důležitá příležitost, kterou jsme využili, v, eh, co se týká té Evropské observatoře Chile. To je opravdu vynikající příklad evropské spolupráce, který také funguje. A je to opravdu fascinující, co vědci a vědkyně, bohužel více vědců, mužů, jakým způsobem spolupracují z celé Evropy a nikoliv pouze z Evropy a vynikajícím způsobem to funguje. Je zde jeden bod v rámci vesmírné strategie politiky a to překrývání frekvencí také s hledis v souvislosti s těmi údaji z observatoří. Pro některé státy je to v této oblasti velice důležité. Možná bychom odpovídajícím způsobem mohli tyto podněty zapracovat do té mé zprávy. Já bych ráda učinila některé připomínky a chtěla bych znát váš názor k tomu. To znamená, jaká opatření vy vidíte, nebo jaká by měla být využita z toho, co navrhla komise, co bych, jakým způsobem bychom měli ještě zaangažovaněji postupovat. Druhá otázka, soukromá ekonomika by měla opravdu velkým způsobem se zapojit. A pro mě jste vyvstává otázka, zda ústřední role soukromého, soukromé ekonomiky u těch služeb v oblasti vesmírných technologií je smysluplná nebo ne. Například v USA to již bylo prověřeno, pro, otestováno s určitými průměrnými úspěchy, nefunguje to až tak dobře, čili jakým směrem by měla Evropská unie podle vašeho názoru se ubírat. Pro mě by bylo důležité, kdybychom ty vesmírné projekty považovali jako se eh, Musíme využít některé věci, pro otázky bezpečnosti a obrany v Evropské unie. To určitě je velmi důležité téma, ale myslím si, že civilní eh, ráz těch programů by měl být také jasně zdůrazněn. A ráda bych také od vás slyšela, Jsou zde určité velice důležitá témata v rámci směrné politiky, které znamená, co zde komise navrhla v oblasti nové strategie, ale samozřejmě jak vidíte tedy tuto roli z hlediska rozpočtu, který máte k dispozici, nebo byste měli mít k dispozici? Něco zde již zaznělo, mohli bychom vám být nápomocní určitým způsobem mohli bychom přijmout k tomu také určité stanovisko, které by vám prospělo a co byste považoval za užitečné ještě, aby zaznělo, aby bylo zapracováno do té naší zprávy ještě navíc k té zprávě komise. Tošenovský. Děkuji. Nyní pan Tošenovský jménem skupiny EKR. Eh, já budu mluvit eh, svým eh, mateřským jazykem. Chtěl bych vám, pane řediteli, v prvé řadě poděkovat za to dnešní představení Eh, zájmu a záměru, které eh, ESA v sobě má a jaké má představy. Velmi mě zaujalo to, to srovnání a myslím si, že velmi v této době trefné, kdy předtím byl motorem výzkumu a investic a objevování vesmíru byla určitá soutěž, byla to spíš politická agenda na začátku toho obrovského rozvoje a dobývání a přistání na měsíc. Nyní se z toho stává, a já si myslím, že je to velmi dobře, eh, skutečně otevřený vesmír, kde eh, začíná vstupovat normální biznis a stává se motorem. Proto bych chtěl i velmi poděkovat za ten váš, tu vaši snahu rozjetí startupů a Eh, nových firm, protože to je obrovská příležitost nejenom pro mladé firmy, ale i vůbec pro osvětu, že, eh, že vesmír a vědecký výzkum vesmíru se stává velmi zajímavou aktivitou, novou něco, co eh, ten svět ještě nezná. V rámci toho bych chtěl i vám pogratulovat a myslím si, že to tak proběhlo možná ne až tak pod velkým zájmem, protože Vesmír už není tím hone, tou honební, tak jak to bylo politickou věcí. Chtěl bych pogratulovat k tomu, to, co se podařilo vypuštění čtyř družic Galilea, které eh, skutečně překračují ten jednak úplně nová aktivita, čtyři družice najednou umístěné, věřím, že budou úspěšně fungovat a díky tomu se v příštím roce otevře celý celý projekt Galileo lidem, protože něco jim je, jenom o tom vykládat, jak by to bylo pěkné, něco jiného, až si na to sáhnu. Můj dotaz je eh, k tomu právě k tomu rozvíjejícímu se biznesu, protože myslím, že to je směr, kterým se bude eh, výzkum vesmíru ubírat. Eh, hovořil jste o tom, že se podepsala smlouva na Ariane 6 na výzkum. Myslím, to, že to je velmi důležité, protože to otvírá další nos, prostor nosičů a, a právě v té oblasti, eh, kdy vy vidíte časový horizont a jak ho co nejvíc využít právě, že Evropa bude mít k dispozici celou škálu od menších až po Ariane 5 jako největší nosič, který je a myslím si, že Ariane 6 je skutečně dalším, dalším velmi významným krokem proto, proto tento můj dotaz, protože od toho bychom i my, pravděpodobně Evropský parlament, měli odvíjet i další aktivity pro rozvoj vesmíru. A na závěr bych vám ještě jednou chtěl poděkovat, protože myslím si, že eh, kosmická agentura evropská udělala obrovský krok dopředu a myslím si, že to je velká budoucnost pro mnohé, mnohé aktivity, které nechci opakovat po svých kolezích. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji panu za vypadání. Děkuji, Děkuji vám. Our next speaker. A dalším řečníkem jménem Alde je paní Cora van Noy Hoysen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Wernere, za skutečně plnohodnotnou prezentaci. Vy jste opravdu vášnivým řečníkem a to je velice dobře. Jsem také velice ráda, že EU a ESA podepsali společnou deklaraci ohledně kosmu. následně po zveřejnění Evropské kosmické strategie Evropskou komisí. Takže je na čase, abychom eh, přestali uvažovat izolovaně a eh, přistoupili k evropskému duchu. Evropská kosmická strategie je skutečně komplikovaný, obsáhlý dokument. My jsme velice eh, vděční za tento dokument, nicméně přisuzuje se tam velká role soukromého sektoru a je tam um, dobře eh, zdůrazněno naplňování našich stěžejních programů. Paní Groste o tom rovněž hovořila, já se o tom zmíním také, a to je to, že veřejnost obecně si není příliš vědoma dopadu kosmického výzkumu na jejich každodenní život. Takže Možná bych se zeptala vlastně podobně, jako jsem se ptala paní komisařky Běnkovské. Měli bychom přemýšlet o širší komunikační strategii a nesoustředit se pouze na ta úspěšná témata jako vesnice na měsíci, což je také velice zajímavé, ale spíše na základní výhody, které nám vesmír a vesmírný výzkum v každodenním životě přináší. Je to obrovský průmysl samozřejmě, ale tady v parlamentu s paní Grostet, s paní Mudy, s paní komisařkou Běnkovskou společně pracujeme také na černprové rovnováze. Ale měli bychom hlavně se zaměřit na zlepšení komunikace. Ta komunikační strategie by nám mohla přinést totiž také lepší investice. Pokud si veřejnost není vědoma přínosů kosmu eh, pro každodenní život, eh, tak samozřejmě se eh, seškrtávají i rozpočty pro, pro vesmír, takže v tomto bychom se asi měli zlepšit. Ještě dvě konkrétní otázky k datovým platformám. Evropská, Evrop, Evropská strategie eh, hovoří o platformách pro šíření informací, eh, například z pozorování země, aby se eh, podpořila další downstreamová odvětví. ESA má na starosti zadávání zakázek, pokud jde o tyto datové platformy. Takže se chci zeptat, kdy můžeme očekávat, že tyto platformy budou funkční a Jaká jsou klíčová kritéria pro zadávání zakázek v této oblasti? Například interoperabilita, je to jedno z kritérií. A ještě souhlasím s panem Tošenovským, bylo by snadné pro malé a střední podniky zapojit se do provozování těchto platform. A poslední otázka, jestli ještě mohu, pane předsedo, to je vypouštění malých satelitů. Loni docházelo nasa, docházelo k nasazování ke stále, stále menších satelitů, protože ty jsou levnější, ale Vega může vypouštět pouze satelity od 300 kg. To je nejnižší hmotnost, takže eh, podílí se ESA také na vývoji nových technologií pro vypouštění nano a mikro eh, satelitů. A je to případně také oblast pro eh, partnerství veřejného a soukromého sektoru? Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní pan Kohlíček jménem GUE. Prosím. Děkuji, děkuji za slovo. Pane eh, kolego, eh, ta prezentace byla opravdu velmi živá a velice pěkná. Škoda, že naše veřejnost o těchto aktivitách skoro vůbec nic neví. Když se zeptáte obyčejného občana, třeba tady v Bruselu na ulici, co to je Evropská European Space Agency, tak eh, si bude myslet, že mluvím eh, nějakým divným jazykem. Eh, potřebovali bychom více takovýchhle prezentací. Chtěl bych se zeptat na několik otázek. Za prvé, předpokládáte, že se podaří dosáhnout mezinárodní dohody o potlačení znečištění kosmického prostoru, protože komise má tam nějaké postupy, ale bylo by dobré tu dohodu opravdu udělat mezinárodní, aby eh, ten kosmický prostor nebyl tak znečištěn jako světové oceány třeba. Za druhé, hm, Galileo, Galileo eh, předpokládáte, že skutečně budeme mít v nejbližší době všech 30 satelitů vypuštěných a kdy předpokládáte, že skutečně eh, ten celý projekt, to znamená těch 30 satelitů, bude eh, v kosmickém prostoru, tak, aby tam byly nejen ty, které jsou aktivní, ale i ty záložní. Eh, za třetí, eh, kosmická stanice, jak je známo, tak Mezinárodní kosmická stanice pomalu, ale jistě bude končit svoji životnost v dohledné době. Předpokládáte, že v rámci ESI se budeme podílet na nějaké nové kosmické stanici nebo budeme sledovat, jak Číňani budou kosmickou stanici nebo jak v této oblasti půjdeme dále. Je to takové hezké sexy téma, jak říkala tady kolegyně. A e, poslední takovou e, důležitou otázku, e, jak moc zveřejňujete naměřená data, která jsou k dispozici, která získává ESA, ať už je to Eh, po stránce eh, mikroakcelerometrů, eh, pozorování v různých částech viditelného nebo neviditelného spektra, protože to jsou data, která se dají velmi dobře použít jak v geologii, tak pokud se soustředím na detaily, tak mohu tím objevit fantastické archeologické lokality, o kterých jsme mnohdy neměli ani tušení. A samozřejmě eh, je tam eh, v obrovské pole působnosti v oblasti rybářství, v oblasti životního prostředí a podobně. Takže to jsou eh, moje otázky. Děkuji. Děkuji panu. Děkuji. A teď přecházíme k dalším řečníkům. Nejprve pan Zorino. Dobrý den, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat generálnímu řediteli za velice zajímavou prezentaci, kde nám prezentoval svou směrnou strategii Space 4.0. To, co jste říkali, je velice povzbudivé. Ostatně v nedávné době se vedlo, vedla rozprava, respektive měli jsme slyšení s, odpověď, s příslušnou komisařkou, komisařkou Pěňkovskou, takže tyto jednotlivé projekty jsou významným pokrokem, ale je potřeba také vidět to v širším kontextu přispění k lepšímu světu bez geopolitických bariér, překážek, tak jak je známe. Také jsem eh, zaznamenal eh, vaši optim, váš optimistický pohled pohled zejména po období krize, takže tato Evropská vesmírná agentura má významný projekt spolupráce. S jakým způsobem se tento eh, projekt spolupráce v rámci projektu Vesmír 4.0 rozvíjí. A pokud jde o NASA, NASA samozřejmě má také na starosti oblast nazývající se Space for Knowledge. A to na Azorech eh, má zastoupení. Z Azory vždy byla významnou, významnou geopolitickou eh, oblastí eh, vzhledem k různým světovým konfliktům. A my bychom měli využívat také Azory k tomu, abychom z toho vytvořili takovou mírovou platformu. Takže toto centrum kreativity kreativity a vypouštění eh, satelitu a dalších tedy eh, zařízení nízkonákladových eh, satelitů ve spolupráci s NASA. To je projekt, kterého se účastní také různé země Evropy, Latinské Ameriky, africké země. Dá se, jak jsem již řekl. Takže rád bych věděl, jaká je pozice vaší agentury tady v tomto projektu, jakým způsobem jste zapojeni. Madame Moon. Děkuji. Nyní paní Moody. Thank you very much. Uh, and thank... Děkuji. Děkuji za velice inspirativní prezentaci. Jako britská poslankyně se nepřekvapíme, že se mi eh, líbila ta část eh, s Timem Píkem eh, na francouzské televizi. Kéž by bylo více takového evropského duchu v mé zemi v této době. Ano, určitě eh, jde o velice důležitou oblast vaší práce, protože to pokrývá důležitou politickou oblast, které my se tady věnujeme. Souvisí to s klimatickými změnami, kde potřebujeme výraznou podporu Vidím to u sebe ve své zemi, jsme si vědomi výhod, eh, které bychom mohli získat v této oblasti díky kosmické politice. Teď pokud jde o průmyslovou politiku, a já navazuji na to, co tady již zaznělo, význam malých satelitů a objem inovací, které souvisejí právě s malými satelity. To si myslím, že je oblast, eh, kde by byla velice ráda, kde byste to mohl trochu vyjasnit, jenom jakým způsobem je vypouštět eh, na oběžnou dráhu, ale eh, na podrobnosti. A pak ještě jedna věc, kde bych si přála projasnění, a to je horizontální vypouštění Pro mě jsou nejdůležitější z vaší prezentaci tři slova. Zvídavost, inspirace a účast, zapojení. A já si myslím, že je potřeba právě tu zvídavost více podpořit tak jak eh, o tom už trochu hovoří to eh, sdělení Evropské komise a její strategie. Vy jste o tom eh, hovořil v souvislosti s technologickým pokrokem, ale tím pík ano, byl ve vesmíru a do tohoto projektu byla zapojena celá řada našich eh, škol, tedy ta budoucí generace, která tak může už nyní pochopit eh, lépe kosmický sektor. Hodně se hovořilo eh, také o tom, že vlastně z vesmíru se můžeme hodně dozvědět o nás samých. Na to bychom se opravdu měli soustředit, ale pokusit se díky tomu vesmírnému nadhledu překonat určité hranice tady na Zemi a povzbudit eh, další inspiraci a participaci. To je další oblast, kde můžeme dosáhnout eh, nějaké nové hodnoty, protože tady opravdu rozšiřujeme naše horizonty. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Já bych tomu doplnil, protože vy jste, pane ředitele, pane řediteli, velkým fanouškem kosmické politiky, ale také evropské integrace, jak jste nám to velice pěkně vysvětlil. Vesmírná politika a integrace. Mně se toto propojení velice líbí. A nakolik si vzpomínám, Vy jste eh, příliš nehovořil o vzdělávání v souvislosti s kosmickou politikou. Možná bychom mohli uvažovat o společných vzdělávacích programech, což je fascinující i z hlediska integrace pro základní a střední školy protože následně už si jsou schopni mladí lidé najít všechno na internetu, pak už není potřeba je tolik vzdělávat, ale je dobré eh, nasadit jim do hlavy nějaké nápady, eh, návrhy. S menší hodinovou dotací, ale myslím si, že by to mohlo eh, být velice zajímavé. Takže co si myslíte o tom propojení vesmírné politiky a integrace? A teď po té smršti otázek máte prostor na odpovědi. Eh, words first of all. Eh. Děkuji za lichotivá slova. To na prvním místě jsem velice rád. Ono to člověku dělá dobře. Neprojdu otázky eh, po řadě, protože lze je zhluknout do určitých tematických okruhů. Jak chceme spolupracovat do budoucna ESA a Evropská unie, jak si to představujeme. Záleží na tom, abychom si nekon, konkurovali. Koordinovat musíme a spolupracovat. Ono tam je nástroj v té rámcové dohodě, ten byl zmíněn už v roce 2004, že se musí utvořit taková kosmická rada. A pořád se o tom debatuje, zda by o tom mělo jít, že by se konaly neformální schůzky na základě formální rámcové smlouvy. Já pevně věřím, že by bychom neměli vyhledávat nějaké formální příležitosti, že bychom spíše měli vždy otevřeně debatovat o tom, jak má vypadat budoucnost. Samozřejmě, že naše kompetence se liší. Využívejme jejich. Komise má silné pravomoci ve smyslu tvorby politik například, jak můžeme využít toho, co z vesmíru a o kosmu víme pro zemědělství, pro územní plánování, pro městské plánování, dopravu a tak dále. Na druhé straně my jsme držiteli technologických výdobytků, zadáváme zakázky, máme kontakty s vědci, takže neomezujme se na ten či onen projekt. Podívejme se na to, v čem spočívá naše úloha a spolupracujme. Galileo a Kopernikus byli toho dobrým příkladem. Otázka zněla, kdy vypustíme všech 30 těch družic. Ono to spočívá v tom, že budeme mít 27 přímých eh, družic ve tří různých oběžných dráhách, protože jinak by jich tam bylo eh, příliš 27 eh, a 3 náhradní a pak se hovořilo ještě o dvou dodatečných náhradních záložních. Pokud se stane, že některá družice narazí na problémy, tak tam můžeme mít nějaké další, které zapneme. V roce 2020 podle plánu by celá konstelace už měla být na místě. Jak víte, čtyři už jsme um, vypustili čtyři družice eh, jedním Jde o to, aby se ty družice vypouštěly z různých míst, protože díky tomu budou se ty jejich oběžné dráhy lišit a ono se nám to povedlo a opravdu před několika týdny jsme byli hvězdami, pak jsme měli právě e, to vypuštění Tuma Peské, to byl francouz, e, tedy evropský e, astronaut s francouzským přízvukem, bych mu řekl. A nyní IN5 a IN6 byly zmíněny. Máme těch máme 75 těch, těch způsobů, jak je vypustit, těch Arianů. A Arian 6 bude eh, o 50% levnější než Ariane 5 a v roce 2020 zavíc vyvíjíme menší eh, Vega 6. Budeme mít tedy takovou celou evropskou rodinku eh, nejdříve Vega C, pak Ajan 5, Ajan 6 a ty boostry tam budou stejné. Eh, ty vypouštěče prostě neustále vyvíjíme, slevňujeme velice slibný vývoj do budoucna. Šestka už bude plně v provozu o roce, v roce 2023. V roce 2020 už bude eh, první pokus. No a pak hovoříme i o nové nápady a potřebujeme i disruptivní nápady. Nevzlížejme pouze k Americe. Máme tam někoho, kdo je v laboratoři, teď je v Damašku a On e, nyní vyrábí vypouštěcí zařízení, které se dají použít po druhé. Nezavrhujme to. My nyní máme láhve, e, které jsou vratné, pak máme láhve, které se dají recyklovat a pak máme láhve, se kterými se nedá nic dělat e, z pohledu recyklace. Takže ono to tak je. Máme v plánu vypustit 11 těch arianů na Evropu a podívejme se na to, co dokážeme sami, ale ty disruptivní technologie, to je věc, které se musíme věnovat rovněž. Pak se hovořilo, že Vega je příliš velká pro malé družice. Máme určitou koncepci, chceme ji prezentovat za dva dny členským státům, zejména iniciativu, jak je možné použít Vegu i pro menší družice, pro opravdu malinké typy družic. Je to slibný nápad a pojí se to i s otázkou spolupráce s průmyslovými partnery. Samozřejmě, že tady eh, ten konkurenční boj vypadá jinak než v USA. Máme integrátory systému, máme velké firmy, pak máme malé střední podniky a my máme separátní programy, jak s nimi spolupracovat, jak jim dávat přístup k našim údajům. Ptali jste se na datovou politiku. Máme volnou, otevřenou datovou politiku. Mnozí ji kritizovali, nyní už ji máme k dispozici. Týkalo se to Koperniku a nyní všechny své zdroje zpřístupňujeme i z technického pohledu, což je mm, zcela zásadní krok eh, v té vědní oblasti, tady to řeknou upřímně, máme šestiměsíční spoždění, protože ten hlavní badatel by chtěl využít práva první noci, no trochu žertuji. Právo by chtěl mít, že poprvé jako první bude ta data prezentovat. Takže tady máme to půlroční spoždění. Vše ostatní už je přístupné. My jsme tedy agenturou, která nikoli pouze poskytuje zdroje, finanční zdroje, ale rovněž je tím, kdo dává průmyslu do ruky další možné nástroje k vývoji. A nyní jste se tázali na vzdělávání. Ano, návratnost investice je fajn, ale to neznamená, že já utratím dnes libru nebo euro a zítra se mi vrátí šest. Tam ale to tak je v těch propočtech, mimochodem. Musíme ale i zvážit, že někdy musíme přijít s něčím, kde ta návratnost trvá déle a možná je jiného typu. Když například jde o inspiraci, E, začínáme inspiraci, pak motivujeme a pak už je ta etapa té fascinace. Já jsem inženýr, ale někdy musíme dát lidem sen. Ten sen o budoucnu, tak mě i rodiče vychovávali. Já nyní už jsem v té fázi, kdy se sny zmotňují velice specifická věc a musíme otevřeně ty nápady nápady a sny zpřístupňoval ostatním. Například Albert Einstein před více než 100 lety přišel z teorie relativity, tam byla ta obecná a ta e, specifická. A jedna teorie hovoří o tom, že čas, který vidíte na hodinkám, závisí na síle e, přitaž, zemské přitaživosti a čas závisí nebo je provázan s rychlostí. To je sice hezká myšlenka, ale jak když jedu autem, tak to nepozoruji. Ale u Galilea máme na oběžné dráze družice, které cestují tak rychle, že se tam opravdu mění čas. A tam na té družici je, jsou hodiny, ale tam se čas mění z důvodu jejich rychlosti a zároveň má, uh, už je ten, eh, ta družice v oblasti, kde ta zemská přitažlivost je slabší. Takže kdybychom neznali Einsteina a jeho teorii, eh, ty omily, ta, eh, ten rozdíl by obnášel 500 metrů. Tedy před 100 lety šlo pouze o Einsteinovu zvídavost, o jeho vynalézavost, o jeho bádání a nyní už z toho máme konkrétní prospět máte pravdu, že i ESA se zabývá vzděláváním. Klidně mě pozvěte, já tomu budu věnovat několik hodin v kuse, že budu hovořit o tom, čím se zabýváme, ale potřebujeme podpořit. Já kdykoliv cestuji do některého z členských států, tak eh, prezentujeme i žákům, studentům, kromě našich eh, vlastních eh, setkání. A pak to znečištění ano, musíme se mu vyhýbat do budoucna a zároveň potřebujeme, vím, že nikdo tomu nerozumí, to je vtip a já už vím, že tomu vtipu nikdo nerozumí. Totiž potřebujeme to, čemu angličané říkají vysavač a ono je to v angličtině slovní říčka, jako že musíme vyklidit i to vákuum, které je ve vesmíru. Ale je to obtížné, protože tam nemůžeme vůbec odhadnout žádnou tu návratnost těch investic. Stejně jako když si kupujete nějakou novinku, tak ona je vždycky mnohem dražší. A když se ji pak zbavujete, tak eh, samozřejmě ona už tu hodnotu nemá, protože vy si chcete koupit něco nového. Ale v evropském měřítku, možná i ve celosvětovém, bychom se tomu věnovat měli. Pak kromě toho znečištění vesmíru planetární obrana. To už je něco jiného. Tam jde o to, pokud se blíží meteorit k té planetě, konkrétně k Zemi, tak ji bráníme, hájíme, nikoli ve vojenském smyslu, ale ve smyslu občanské obrany. A pak ještě máme e, tu ochranu ve smyslu chráníme jiné planety před tím, aby byly znečišťovány. Například Apollo, tam Oni přistáli na měsíci a pak tam měli malého takového, mm, takový přístroj a oni si z toho sundali z té robotiky tu kameru a pak ji zkoumali. Či zkoumali ta zjištění a tak zjistili, že tam byly bakterie. Tak to je fascinovalo. Šlo o to, že tam na měsíci byly baterie? Ne. Totiž ten technik, který tu kamery, mo, kameru montoval, byl nachlazený. Takže to byl ten příběh do budoucna, ale už se tomu vyhýbáme. Všechny produkty, které posíláme někam na měsíc, musí být stoprocentně čisté, abychom vesmír neznečišťovali. A poslední otázka, které bych se chtěl věnovat, to je ta mezinárodní stanice vesmírná. Co s tím? Ano, i do budoucna musíme mít tu možnost zkoumat v prostředí mikropřitažlivosti, eh, mikrogravity. Totiž, eh, když potřebujeme vyvíjet technologie, tak někdy potřebujeme i to vesmírné prostředí. A i v biologickém smyslu, a i s lidskými organismy. Pokud je tam do té eh, mikropřitažlivosti neumístíme, tak hodně aspektů nám uniká. Tam se změní jak krevní tlak, solné hospodaření našeho organismu, fáze, měsíční fáze a tak dále. Vědce velice těší, když mohou experimentovat tak, že změní vždy jenom jeden faktor a tím pak sledují, jak se mění vše ostatní. Například i z hlediska zkoumání osteoporozy. Tam už se pracuje na nových lécích na základě této vesmírné stanice. Ale po ISS si myslím, že už bychom neměli budovat totéž, spíš eh, celosvětově se nad tím zamyslet a tu měsíční vesničku tam postavit a možná by se měly združovat eh, fondy veřejné, soukromé, otevřené. Eh, tam jde o stejnou vesničku, jako kdybychom ji měli na zemi a doufám, že se můžeme inspirovat ode všech na této planetě. Myslím, že se mi podařilo zodpovědět na víceméně vše, ale vy samozřejmě máte ještě další program. Děkuji, říká předseda. A, a ještě jsem o těch Azorech zapomněl, eh, říká pan Werner. Tam jsem zapomněl, omlouvám se. Tam máme ty tři Ačka. Arktika, Atlantský prostor a Alpy. A zeptáte se, oč tam jde. My napr- ve Ize jsme se o tom bavili a Azorské ostrovy, tam jde o významnou aktivitu v oblasti zkoumání moří. Ano, spolupracujeme a pak Artika, to jsou hlavně skandinávské země, Alpy, to je jasné. Já se omlouvám, pane předsedo. Děkuji, říká předseda. Samozřejmě. Ta teorie, té ani my nerozumíme ta měsíční vesnička, vesnice na měsíci, jak víte, já jsem na půdě Evropské komise. Tam se zhromáždilo 800 eh, účastníků a já jsem tam tuto ideu hájil. Prosazoval, skvělá myšlenka. Vůbec ty podrobnosti neznám, nerozumím tomu, ale jako nápad se mi to velice zamlouvá. Takže to je k tomu. Milí přátelé, jedná se o naše první setkání, ale doufám, že se to stane tradicí a že se pan Werner ještě nechá pozvat v nejbližších dvou, třech letech, jak tady budeme aktivní, že k nám rád přijde. Velice vám děkuji, pane Wernere. Blahopřeji k vašemu nadšení. Ono na tom často záleží úplně nejvíce. Uh, dear friends, three o'clock. Vážení přátelé, ve tři se tady uvidíme, proběhne slyšení o výzkumu v Evropě. Děkuji.